Hello everyone, good evening. Tak, všechny zdravím, přeji hezký večer. Prosím, zaujměte místa, abychom mohli začít s naším zasedáním. Žádná nefotbalové zápasy, nic, takže se můžeme hezky uvolnit. Je to mimořádné zasedání, znáte program. Pokud nejsou žádné námitky k programu, tak ho mohu považovat za schválený. Pár eh, sdělení. Veřejné slyšení, které je organizováno eh, výborem PETY spolu eh, s DAS Eh, na dopadu, o dopadu endokrinních disruptorů na zdraví, veřejné zdraví a životní prostředí, jak uspůsobit evropskou legislativu. Eh, přitom je to založeno na schválení, na petici, které bylo schváleno a sice to bude 22. Eh, března od 9.45 ve čtvrtek v Jan 6Q2, takže jste přizváni, abyste se zúčastnili. Jsou tu nějaké změny na frekretariátu, bylo nám to Eh, jde o ustanovení výboru PEST, takže Kristina Malbros a Nora Hen. Henkamp budou mezi námi, eh, přidají se k sekretariátu eh, PEST do dnešního dne, šéf, jako šéfka sekretariátu a její správní asistentka, takže jménem výboru bych jim chtěla poděkovat za jejich práci a chtěla bych jim popřát hodně úspěchů v této nové výzvě a chtěla bych dodat, že se vrátí platí, až bude jejich mise skončena. A na dnešní zasedání eh, tady máme tlumočení v 16 jazycích. A jak je běžné, tak složka zasedání je k dispozici v elektronické podobě a zasedání bude eh, vysíláno po eh, webstreamováno. A mám, také máme schválit zápis našeho zasedání eh, ze 7. Eh, prosince. Pokud nejsou žádné nebo žádné námitky vzneseny do konce zasedání, můžeme tento zápis považovat za schválený. A teď můžeme přejít k našemu hlavnímu bodu dnešního večera a to je, tak ještě ne, není to hlavní bod. Promiňte, tady máme znamenko plus. Takže jsme měli trálogy, které se eh, konaly a ráda bych vás informovala, že eh, jsme měli trialog o veterinárních lékařských přípravcích, už druhý, 26. Eh, února. Byla to výměna názorů Eh, o aspektech, které se eh, týkají eh, trošku detailnějších diskuzích o velice důležitých politických otázkách. Jsou to ještě otevřené otázky na pořadu jednání. A přestože tady byly různé rozdíly, tak jsou tady kritické aspekty, tak toto bylo vedeno v konstruktivní atmosféře a bylo dohodnuto, že eh, budou probrány další otázky, eh, šetření na technické úrovni před třetím trialogem, který se bude konat 22. Eh, března. A také jsme měli trialog ke složce Zofoly a sice sledování vykazování emisí CO2 jde o spotřebu, jde o spotřebu paliva u těžkých vozidel. První trialog se konal, chtěla bych předložit naše stanovisko. A Myslím si, že ta dobrá atmosféra ukázala, že e, spoluzákonodáci podpořili stejnou linii v celé řadě bodů a dohodli jsme se, že budeme delegovat téměř všechny e, otázky pro dalšímu šetření na technické úrovni s cílem všechno toto prověřit a to bude 26. března se konat. A teď mohu dojít opravdu k hlavnímu tématu našeho e, pořadu jednání a to je zpráva o průzkumné misi do Amsterdamu a to ve světle přemístění místa agentury eh, pro eh, eh, Evropské agentury pro lékařské přípravky. Tato mise se konala 22. února. Agentura EMA a byla vedena naším kolegou panem Giovanni Lavia. Takže už bych bez dalších prodlev předala slovo panu kolegovi, aby nám podal zprávu. Děkuji, paní předsedkyně. Já tedy eh, vám velmi rychle vás poinformuji o naší misi do Amsterdamu. Ta návštěva byla velice užitečná, protože nám umožnila udělat si jasnou představu a přehled o situaci a prohlédnout si ty prostory. A to nám tedy umožní rozhodnout se, pokud o přestěhování agentury zlepší znalostí situaci. Rád bych eh, poděkoval nizozemské vládě, která nám umožnila eh, přístup k informacím a také nám zorganizovala návštěvu těch prozatímních prostor a potom prostor, kde tedy bude vybudováno nové sídlo. Byla to, vel, byla to intenzivní návštěva, protože eh, vlastně proběhla v jednom dni a získali jsme velmi užitečné informace. Tato, tato návštěva pomohla upřesnit některé aspekty o postupech rady, které neodpovídají eh, legislativní, tomu obvyklému legislativnímu postupu, tak jak by měl probíhat jak vidíme v návrhu stanoviska výboru AKO a na místě jsme si tedy prohlédli eh, to prozatímní sídlo, které bylo vybráno pro agenturu. Potom jsme měli možnost eh, hovořit se zástupci nizozemské vlády. Toto prozatímní sídlo je na špičkové technologie je, je na technické úrovni, které eh, vyžadují tedy určité úpravy, ale budou poměrně jednoduché. Uh, takže tyto eh, práce budou tedy moci být eh, provedeny v té lhůtě, která byla stanovena. Jak víte, to stěhování, ten proces by měl začít 1. ledna 2019 a ten postup, celé, celý ten proces by měl být ukončen do března téhož roku. Tolik tedy, pokud jde o to prozatímní sídlo agentury. Také jsme eh, si získali informace, diskutovali jsme tedy během toho dne s výkonným ředitelem agentury. A tento dialog Eh, na základě tohoto dialogu vlastně vyplynulo, že by neměly být nějaké zásadní problémy související s agenturou, tedy tady s tímto dvojím stěhováním nejprve do toho prozatímního dočasného sídla a potom do definitivního sídla. Řekl nám, že činnosti eh, agentury by měly být zajištěny, kontinuita by měla tedy být zajištěna bez větších problémů Možná některé postupy se maličko spozdí, pokud tedy to definitivní eh, konečné přestěhování by tedy eh, protáhlo do poloviny listopadu do roku 2019. Takže ten problém se týká spíše toho definitivního sídla, které vlastně zatím neexistuje. Je to místo, nebo tedy to, to umístění jsme viděli, a tam se vlastně v podstatě bude stavět od nuly budova. Takže toto je velká výzva, které tedy čelí nizozemská vláda a která nás však uklidnila, ale nicméně tedy budeme muset toto pozorně sledovat, protože pokud by mělo dojít k nějakým spožděním při výstavbě toho definitivního sídla, tak by vlastně nebyla zajištěna kontinuita činnosti agentury EMA a toto by byl opravdu problém, kterému je za každou cenu potřeba předejít, protože agentura, eh, od, eh, vlastně na agentuře závisí zdraví evropských občanů a zajištění kontinuity její činnosti je opravdu zásadní. Spolupracovali jsme konstruktivně se stínovými zpravodaji, abychom připravili určité kompromisní návrhy a vycházeli jsme samozřejmě také z informací, které jsme získali při této návštěvě v Amsterdamu. Takže domnívám se, že zápis z té návštěvy znázorňuje velmi dobře ty diskuse, které jsme vedli v průběhu návštěvy jsou tam tedy zapracovány odpovědi, které jsme obdrželi od nizozemské vlády. Rád bych tedy poděkoval nizozemské vládě za dobrou spolupráci. Uh, Děkuji, panu Laviovi za eh, zprávu. Myslím si, že obsahuje velmi důležité prvky, tak abychom mohli později dnes k tomu hlasovat. Delegace eh, se stávala eh, z dalších několika kolegů, paní Bolsem, paní Krupa, paní Oken a pan Peričiny a zeptám se, jestli někdo z vás by se rád teď ujal slova eh, k této zprávě. Pokud tomu tak není, pokud ehm, ostatní kolegové se chtěli umout slovo, paní Gardini. No, no, ano, já bych chtěla pouze doplnit jeden bod, abych eh, vlastně určitým způsobem doplnila ten přehled. Ředitel si řekl, že některé činnosti mm, by měly být pozastaveny nebo posunuty. Eh, protože vlastně tam bylo 14 000 metrů čtverečních eh, oproti těch 27 protože schůze se nebudou, některé schůze se nebudou moci konat paralelně, protože nebudou dostatečné prostory a budou se muset konat po sobě, takže některé aktivity budou určitým způsobem spožděny nebo pozastaveny. Uh, ale není přijatelné, aby došlo ke spoždění, které by přesáhlo ty stanovené lhuty, protože těch 8 měsíců, tak jak je plánováno, se to dá řešit, ale delší doba už by opravdu byla uh, velmi špatná. Ředitel mm, je k dispozici, pokud bychom chtěli eh, se s ním o tom pobavit, ale o, nedostali jsme žádné hmatatelné důkazy. Bylo nám řečeno, že lhuty budou dodrženy, nicméně bylo zveřejněno v tisku, že je pouze jeden jedna stavební společnost, protože ostatní společnosti, když tedy viděli lhuty, tak se stáhly a řekli, že by nebyli schopni tyto lhuty dodržet. Takže zdá se, že toto všechno jsou hezká slova, ale zda tedy to bude takto dodrženo, to nevím, děkuji. Kaputo? Eh, grazie, presidente. Beh, l'assegnazione... Děkuji za slovo. Agentura EMA se má stěhovat do Amsterdamu a musím říct, že mě to poněkud překvapuje. Protože se do těch aktivit e, nezapojil Evropský parlament, nebyl do něj zapojen, e, nebylo to moc transparentní, zvláště co se týče těch dokumentů mm, eh, z nimozemské strany, protože v Miláně bylo sídlo, kde by EMA mohla působit i hned a tam se vystupovalo transparentně, zatímco ostatní strany zatajovaly určité dokumenty, které byly užitečné pro eh, definitivní rozhodnutí. Myslím, že to, co se odehrálo, je absurdní. Je také absurdní, že při řešení tohoto tématu na tomto výboru Eh, nizozemský ministr zdravotnictví uvedl, že eh, z těch dvou kandidátských měst eh, město odstoupilo, protože byly příliš krátké lhuty. A opravdu se zde nehrála čistá hra při určení toho nového sídla a proto budu hlasovat proti. Ty podmínky jsou naprosto absurdní, a ani zde v Evropském parlamentu není vůle ujmout se z odpovědnosti, aby se požádalo o odložení a zjistilo se, proč tedy nizozemská vláda zatajovala tak důležité dokumenty. Legalita eh, této záležitosti vlastně ustoupila do pozadí a myslím si, že by to téma měl řešit také soudní e, dvůr. Děkuji. Nyní má slovo paní Grostet. Toto všechno je opravdu politování hodné. Myslím si, že spochybňovat to rozhodnutí e, nebo ta volbu, tu volbu, která byla provedena, i když Mm, můžeme mít určité pochybnosti, ale spochybňovat to, to je skutečně vážná věc, protože mm, za rok vlastně to přestěhování prostě proběhne, už bude dokončeno. Protože Spojené království už nebude členem Evropské unie, takže je to naléhavá věc. A potom je to agentura, není to prostě ledajaká agentura. Tato agentura hraje opravdu prvořadou zásadní roli ve veřejném zdraví v oblasti veřejného zdraví. A to je opravdu zásadní věc pro evropské občany. Agentura EMA vydává povolení k uvádění léčiv na trh nebo zdravotních prostředků a tak dále provádí kontroly, které mají zásadní význam. Takže musí v každém případě mít, eh, zaměstnávat eh, co největší, nejlepší experty, tak aby to bylo opravdu srovnatelné s tím, jak to probíhá ve Spojených státech a jinde. Takže veškeré toto váhání vede k tomu, nebo by mohlo vést k tomu, že odborníci budou odcházet tam, kde budou mít větší jistotu. A toto je vážné, protože dozvídám se, že někdy jsou nedostatky v těch eh, přijímaných rozhodnutích z důvodu nedostatku expertů v určitých oblastech. A to je prostě daleko závažnější věc, než to, zda sídlo bude v Miláně nebo v Amsterdamu. Takže já si myslím, že naše role dnes je, abychom vyvíjeli co nejsilnější tlak na nizozemskou vládu, která nese plnou odpovědnost, plnou odpovědnost za ty návrhy, které předložila a na základě kterých byla přijata ta rozhodnutí, která byla přijata. Takže musíme vyvíjet tento tlak tak, aby nizozemská vláda poskytla veškeré možné prostředky k tomu, aby agentuře umožnila přestěhování v co možno nejlepších podmínkách. Jsou tam experti, jsou tam úředníci, jsou tam rodiny, kterých se to týká s dětmi, které bude potřeba zapsat do škol, na vysoké školy. Je potřeba myslet na všechny tyto lidské problémy, které s tím souvisejí. Takže opravdu, paní předsedkyně, naše povinnost je velmi silná. Musíme být velice bdělí, musíme vyvíjet trvalý tlak na nizozemskou vládu, tak, aby bohužel prostě to rozhodnutí padlo pro Amsterdam. Nizozemská vláda nám nyní musí prokázat, že to rozhodnutí nebylo tak špatné. Děkuji paní Grostet, pan Branner. Um, um, ano, jenom takový krátký, eh, rychlý návrh. Mm, mm, mm, samozřejmě to pochází z, od někoho z Velké Británie. Ovšem, není to tak dávno, kdy na tomto výboru jsme s velkou podporou a legislativou, ale šlo o využití půdy. A jedna z věcí v této legislativě bylo eh, vytvořit povědomí o eh, produktech dřevěných, zvláště co se týče eh, průmyslu výstavby. A dřevěné budovy by tak mohly být stavěny rychleji než z ocely nebo z betonu. Takže náš návrh kolegů v Amsterdamu by zněl takto, měli by využívat modulární dřevěné konstrukce, aby zajistili to, aby to, to zajistili, aby mohli mohli bychom podat různé porady ze Skandinávie, protože oni se velmi zajímali o tuto diskuzi a není pochyb o tom, a kdyby amsterdamské úřady stavěly v dřevě, eh, tak by to se stavělo rychleji, eh, bylo by to zdravější eh, a bylo by to dobré pro Evropskou agenturu EMA, protože by se na ní nahlíželo jako na zdravou dřevěnou budovu. Ano, výborně. Naši kolegové z Nizozemska eh, by měli opravdu podpořit tento eh, návrh. Takže eh, tím jsem ukončila seznam řečníků, pokud už se nikdo další nehlásí. Ano, pane Lavia, ještě chcete něco říci k tomu, ehm, co tady bylo předneseno? Ne? No, takže tímto. Tak ještě, prosím. Ano, V kompromisech jsme se pokusili vytvořit rovnováhu mezi nejrůznějšími stanovisky eh, v nejrůznějšími směry, které tady ve výboru existují. Některé věci Eh, jsou eh, potrhávány v kompromisech, eh, sice ve vztahu k institucím, protože do budoucna už toto nebudeme moci připustit, aby rada prostě rozhodovala a abychom my to jenom měli možnost požehnat, odkývat. Toto je interinstitucionální prvek, který je velice důležitý v naší zprávě a všechny politické frakce to podpořily. To je jasné prohlášení, které eh, se předkládá spolu eh, s hlasováním. Všechny frakce eh, to podporují a tady jde především o interinstitucionální aspekty. To, co právě říkala paní Krostet a také paní Gardiny, ale také pan Kaputo, všechno to se v pozměňovacích návrzích a také v kompromisech odrazí, bude to tam začleněno, protože samozřejmě jsme zapomínat na to, že tady existují potíže, že tady částečně eh, nemáme dostatečné jasno v celém postupu. A rada eh, tady učinila rozhodnutí, aniž by nás do toho byla eh, zaangažovala. Ale vysíláme jasný signál, protože Eh, musí padnout rozhodnutí, musí tady být zajištěna kontinuita eh, od další podnikatelské činnosti pro EMA, to je velice důležité. Děkuji panu Viovi, děkuji vám všem a tímto eh, mohu ukončit diskusi o této zprávě a přejdeme k hlasování. Doufám, že máte s sebou hlasovací kartičky. Já bych vás požádala, abyste jich využili. Um, uh, paní Ayuso, Ayuso, bez hlasovací kartičky, budeme to označovat uh, naznačovat rukou, ještě někdo další a paní Kilonen je ve stejné situaci. Ano, budeme si poznamenávat uh, vaše hlasování, takže budeme hlasovat um, o um, spolurozhodování, je to návrh. Uh, nařízení, mm, tedy jde o pozměnění původního návrhu z roku 2004, týká se to umístění sídla agentury EMA. E, zpravodaj je pan Lavě. Začneme pozměňovacím návrhem 3 a 4 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Přejdeme k kompromisu 1. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 a 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 6. Pro? Tak, odpadá, omlouvám se, přejdeme k pozměňovacím návrhu 43. 43. Pro? Čtyřicet dva eh, odpadá zevně, protože jsme schválili 51. A to bylo v bloku, v jednom bloku, hlasovali jsme 50 a 51 jednou. Takže přecházíme ke 43. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. A v 4, kdo je pro, proti? Neviděla jsem, takže pro ještě jednou, pro, proti. Ověříme. Zahajuji hlasování. Je, ukončuji hlasování. E, negativní hlas paní Ajuso a Takže to bylo zamítnuto. A v 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 7. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 8. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Další odpadají, takže přejdeme k kompromisu 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 19. Ústní pozměňovací návrh navrhuje znění may will. Jste proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Dobrá, tak budeme hlasovat. Kdo je pro? Eh, kdo je pro? Mluvíme o 19. Pro, proti, zdrželi se přijato. Několik dalších odpadá. Takže přecházíme k pozměňovacímu návrhu 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Zamítnut. Říkala jsem 22. Ale jste proti? Z toho, co jsem mohla vidět, Chcete eh, znovu 22 hlasovat? Ne. Dobře, zamítnuto. Teď budeme hlasovat o 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24. Pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 25, 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 32 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnout A teď budeme hlasovat o návrhu zprávy po změněné podobě elektronicky. Zahojí hlasování. A ukončuji hlasování. Bylo to přijato. A teď budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení jako celku. Elektronické podobě, o elektronické opět zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Děkuji vám, gratuluji. Gratuluji k zprávě. A tím um, můžeme skončit eh, naše dnešní, dnešní zasedání. Uvidíme se 14. března. To bude další mimořádné zasedání ve středu. Děkuji a přeji hezký večer. Thank you very much. Thank you very much.